Okay, uh, colleagues, ladies and gentlemen. Kolegové, dámy a pánové, vítám vás na našem odpoledním zasedání. Na programu máme dva je témata. Nejdříve se bude konat výměna názoru s Jose Blancom Lópezem, což je španělský minister dopravy a současný předseda rady a posléze se bude konat výměna názorů s Evropskou investiční bankou. Já doufám, že se nyní seznámíme s programem španělského předsednictví a pak nám zajisté banka řekne, že na to nejsou peníze. Takže uvidíme, co s tím uděláme. Nyní vám, pane ministře, hned dávám slovo a poslanci se posléze budou hlásit o slovo, budou klást otázky. Máte slovo. Gracias, presidente. Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, 27. ledna jsem předložil obecné linie španělského předsednictví v oblasti politiky dopravy. A Předal jsem vám dokument, který obsahoval priority, trojky, společně s Belgií a Maďarskem. A jak jsem se zavázal, vystupuji před vás znovu, abych vás informoval o pokroku, jehož bylo dosaženo do této chvíle. Dámy a pánové, 12. Dvan, druhý se v Akoruni konala neformální schůzka ministrů, již se účastnil také místopředseda tohoto parlamentu Miguel Ángel Martínez, komisař pro dopravu, pan Kalas, což bylo jeho první oficiální vystoupení po jeho jmenování 10.2. Na této schůzce byla vedena velmi zajímavá debata ohledně posílení bezpečnosti a udržitelnosti v oblasti městské a metropolitní dopravy. Řídili jsme se akčním plánem komise a jejími liniemi. Výsledkem tohoto plánu bude dokument, který obsahuje závěry a který který bude řešen na červnové radě ministrů. V tomto dokumentu budou definovány strategické akční linie v oblasti, které na základě principu subsidiarity nám umožní přispět k boji proti klimatickým změnám a zlepšit kvalitu života občanů. Na neformální schůzce bylo řečeno, že je nutno posílit bezpečnost letectví ministři řekli, že jsou rozhodnuti i nadále vykonávat veškeré úsilí, abychom zaručili nejvyšší úroveň bezpečnosti v letectví a zdůraznili jsme, že abychom posílili leteckou bezpečnost v budoucnosti, Nejlepší přístup je prostřednictvím společné strategie, která bude rozvinuta v rámci Evropské unie. V tomto smyslu se domníváme, že abychom mohli efektivně chránit občany, Využití nejpokročilejších technologií musí sehrát zásadní roli. A v tomto rámci se domníváme, že by bylo dobré na letištích instalovat eh, skenery, což je tedy jedna z možností. Ovšem musí být dodržováno soukromí osob, jejich zdraví a ostatní, ostatní základní práva. To vše musí být adekvátně chráněno na úrovni společenství a musí to znamenat co nejmenší nepohodlí pro občany. Proto jsme přivítali záměr Evropské komise předložit zprávu ohledně používání těchto technologií, která bude základem legislativního návrhu komise s cílem vytvořit společná pravidla na evropské úrovni. Také jsme zdůraznili potřebu zdůra- posílit mezinárodní spolupráci v oblasti bezpečnosti letectví, a to jak bilaterálně, především se spojenými státy, tak i multilaterálně v rámci Mezinárodní organizace pro civilní letectví, protože, dámy a pánové, tváří v tváře světové hrozbě je potřebná globální odpověď. Jak víte, 15. až 17. února se v Madridu konalo sedmé kolo jednání druhé fáze dohody o leteckých službách z USA. Což bylo pokračování washingtonské schůzky z ledna. Bylo dosaženo velkého pokroku v jednání v oblasti životního prostředí, konkurence a sociálních dispozic, ale Přesto je nutné udělat ještě další pokrok v klíčových aspektech pro EU, jako je například možnost investic do leteckých společností a skutečné otevření trhu. Proto jsme se dohodli s, s panem Lahodem, americkým státním tajemníkem, na kole jednání, které začíná dnes zde v Bruselu a doufám, že nám toto kolo jednání umožní dosáhnout pokroku ve všech těchto aspektech. Dámy a pánové, 25. a 26. 2. se v Madridu konala konference o jednotném evropském nebi. V závěru bylo schváleno madridské prohlášení a cestovní mapa, která obsahuje více než 60 iniciativ pro výkon tohoto strategického projektu Evropské unie. Tento kalendář aktivit znamená velký pokrok, protože druhý normativní balíček, který se týká jednotného nebe, se stává seznamem akcí s přísnými lhůtami, aby se usnadnilo rychlé dosažení výsledků v letech 2009 až 2014. Tím jsme se přiblížili k našemu závěrečnému cíli, to znamená, vytvoření jednotného evropského nebe, které nám umožní zlepšit ekonomickou efektivitu společnosti, snížit, omezit ekologický dopad letecké dopravy a zlepšit bezpečnostní standardy existující v oblasti letectví. Ze všech těchto důležitý, nebo o všech těchto důležitých pokrocích jsem informoval 11. března na Radě ministrů. Na této radě byla schválena obecná orientace ohledně nařízení, návrhu nařízení o šetření a prevenci nehod v civilním letectví. Tím se posilují pravomoci vyšetřovatelů, ochrana citlivých informací, zdůrazňuje se doporučení pro bezpečnost, vyjasňuje se úroveň nebo tedy úloha agentury pro bezpečnost civilního letectví a také se řeší poskytování pomoci obětem. V tomto aspektu bych rád zdůraznil, že jsme si všichni vědomi důležitosti, kterou má pro občany dostat informace o pasažerech, kteří cestovali v letadle, které se stalo obětí dopravní nehody. Tím se samozřejmě zabrání jak chaosu mezi lidmi, tak i tlaku na letecké společnosti. Proto jsme my ministři prostřednictvím tohoto nařízení přijali závazek, že stanovíme maximální lhůtu dvě hodiny, aby, byla k dispozici, aby byl k dispozici seznam cestujících. I když komise předložila tři výhrady technického charakteru k tomuto návrhu nařízení, doufáme, že se nám podaří dosáhnout dohody v prvním čtení s tímto parlamentem, pokud je to možné, tak ještě za španělského předsednictví. Dámy a pánové, také vás informuji o tom, že na radě proběhla informace o stavu jednání o směrnici úrovni bezpečnosti v letectví. Když jsme dosáhli nějakého pokroku, pořád jsou ještě určité pochybnosti ohledně podstaty, samotné podstaty této směrnice. Proto jsme považovali za vhodné počkat na hlasování v tomto parlamentu v průběhu dubna, abychom mohli pokračovat ve studiu. Na této dopravní radě také bylo dosaženo obecné orientace, pokud je o návrh směrnice o přepravních tlakových eh, nařízeních. Eh, tím se hovoří jak o bezpečnosti, tak o volném pohybu těchto zařízení na trhu EU. Jakmile dojde k dohodě o delegovaných aktech, doufáme, že se nám podaří dosáhnout dohodě, dohody v prvním čtení s tímto parlamentem také ještě za španělského předsednictví. Kromě toho vás mohu informovat o tom, že jsme udělali pokrok a dospějeme k dohodě ohledně transevropských sítí. Pokud jde o návrh směrnice o inteligentních transportních systémech, jsme také dospěli k dohodě s parlamentem ohledně delegovaných aktů a výkonných aktů. Doufáme tedy, že jakmile Rada provede první čtení, tak parlament ve druhém čtení tuto věc schválí a celá záležitost bude tímto uzavřena. Na radě také byla přijata určitá stanoviska v prvním čtení ohledně návrhu nařízení o právech cestujících v hromadné silniční dopravě a v námořní dopravě. Španělské předsednictví doufá, že dosáhne dohody ve druhém čtení s tímto parlamentem a tato dohoda nám umožní schválit eh, právní úpravu, která zvýší práva uživatelů těchto způsobů dopravy a bude se věnovat zvláštní pozornost eh, postiženým osobám nebo osobám s omezenou pohyblivostí. Také bych vás rád informoval o tom, že Rada o dopravě schválila společné stanovisko, které se týká návrhu rozhodnutí a doporučení, které byly přijaty v roce 2003 společným výborem Interbus, což znamená další krok v rámci této dohody, která přispívá k liberalizaci dopravy cestujících s sousedními zeměmi a také to přibližuje naše normy normám těchto zemí. Letecký balíček eh, byl důležitý pro první část tohoto proletí. Bylo dosaženo velkého pokroku v oblasti eh, bezpečnosti a vyšetřování nehod. Dosáhli jsme pokroku v oblasti jednotného nebe a blížíme se závěru druhé fáze jednání o leteckých službách, dohodu o leteckých službách z USA. Kromě toho jsme také podpořili udržitelnost na základě debaty, která byla zahájena v Akoruni na neformální schůzce. A také jsme pokročili v legislativních eh, projektech, eh, které zlepší práva cestujících v autobusové autokarové dopravě a v námořní dopravě. Ale dámy a pánové, je zde pořád ještě řada oblastí, kde musíme pokročit v dopravní politice EU v souladu s programem španělského předsednictví. Mezitím chci také zdůraznit proces revize transevropských sítí, který navrhuje komise. A abychom podpořili tento proces a rozvinuli debatu o kritérii a metodice této revize, tak společně s komisí pořádáme konferenci, která se bude konat 8. a 9. června v Saragose. Za účasti ministrů jak Evropské unie, tak i sousedních zemí, i zástupců komise a tohoto parlamentu. Tato konference nám umožní analyzovat současnost a budoucnost transevropských dopravních sítí se zvláštním zřetelem k prvkům, které budou utvářet metodiku pro definování základní sítě těchto transevropských sítí. Nová strategi- novou strategii financování a mechanismy implementace a koordinace prioritních projektů. Budeme také analyzovat úlohu transevropských sítí což je věc, která nás také přiblíží k ostatním zemím, které sousedí s EU. Z výsledku tohoto jednání z červnové rady a také z pokroku v dalších oblastech v následujících měsících. O tom všem budete informováni na mém vystoupení v červenci. Děkuji. Minister, thank you very... Pane ministře, mnohokrát eh, děkujeme a pro ty členové, kteří dorazili pozdě, pan ministr musí odejít eh, ve čtvrt na eh, čtyři, takže máme málo času. Každý bude mít pouze tříminutový časový limit pro své dotazy, takže prosím o stručnost a žádné politické projevy. Po třech minutách uhodím kladívkem a začneme panem Grosem z PPE. Prosím, máte slovo. Já, danke, Děkuji, děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane ministře. Obvykle eh, se říká, že eh, se eh, dotyčný vrátí, jste se skutečně vrátil, takže jste dodržel slovo. Pokud jde o dohodu USA Evropská unie v letecké eh, přepravě, víte, že eh, malá delegace Evropského parlamentu navštívila minulý týden USA a pro nás zůstává jedna věc otevřená. Vy jste řekl, že dochází k pokrokům v, konkuren- v hospodářské soutěži a v konkurenceschopnosti. Eh, vidíte možnost, abychom teda zůstali u těch 25% účasti evropských podniků, anebo vidíte možnosti pro eh, překročení eh, této, tohoto procentuálního eh, rozpětí. Výměna informací, druhý bod. SWIFT, myslím, byla velmi zajímavá zkušenost mezi radou a parlamentem a jak vy pohlížíte na výměnu mezi parlamentem a radou, abychom takováto nedorozumění, nazveme, nazveme to takto, eh, zabránili. A poslední otázka, ta se týká eh, skenování mm, v rámci letecké přepravy. Je to pro nás velký problém. My jsme sledovali technologie v tomto ohledu a nás zajímá zejména pohled rady. Zdali eh, to považujete za možné pro využití na letištích eh, za předpoklady technické homologizace a jaké jsou vaše pohledy na ochranu zdraví. Pokud eh, jde o eh, letišní poplatky, tak tady s radostí vidím, že došlo k pokroku a zajímalo by mne, zdali byste zdali jste vyřešili důležitou otázku o tom, kdo bude co platit. Pokud jde o práva cestujících, to je v našich očích důležitý aspekt, ale já vycházím z toho, že v druhé polovině vašeho mandátu budeme hovořit opět o e, železniční a silniční dopravě. Ještě jedna otázka k transevropským sítím. jemuž bude, jimž bude věnováno i setkání v Zaragoze. Jak to vy vidíte jako předsednictví? Eh, máte nějaká nová kritéria a nápady ohledně financování, anebo tež i um, určit, určité nové projekty, které by měly být považovány za prioritní? Vzhledem k toho, že ty první dva body považuji za velmi důležité, doufám, že nedospějeme k dalšímu seznamu dalších priorit. Thanks a lot, Damacho. Socialist Said al Děkuji. opět tři minuty další řečník. Děkuji, pane ministře, a děkuji mnohokrát za váš briefing, za vaši úvodní informaci. Skutečnost, že budete přicházet k nám pravidelně, je dobré znamení. Pokud jde o dohodu s USA, k tomu se ještě vrátíme. A já jsem zneklidněn e, touto otázkou. Uskutečnili jsme návštěvu, již zmíněnou minulý týden a na tomto pozadí bych rád znal váš názor na stávající e, situaci. Myslíte, že se nám podaří dosáhnout toho, co jsme si vytýčili během té krátké doby a jak pohlížíte na přístup na trh e, ze strany evropských výrobců na americkém trhu, to je velmi důležité. A druhý bod – co si myslíte o spravedlivějších a transparentních postupech v souvislosti se zákazem nočních letů, um, což dopadá na eh, americké dopravce. A další důležitá věc. Samozřejmě, že tato dohoda není definitivním řešením. V oblasti dopravy je ještě velmi mnoho dílčích problémů, o nichž musíme společně jednat a uvažovat a které ještě i vyplynou z této dohody mezi EU a USA, mám na mysli bezpečnost například. Je zde teda celá škála otázek, které musíme pokryt a také problémů. Víte, že vedeme diskuse o tzv. údržbových stanicích. Kongres předložil novelizaci zákona, která znesnadní vlastně ty procesy exteritoriální údržby. Ale všichni se těšíme samozřejmě na setkání v Saragoze které se bude věnovat transevropským sítím a tam doufáme, že mm, se projeví plody práce celé řady skupin, které se věnují těmto otázkám. Takže hledíme vstříc té debatě a víme také, že debata o budoucnosti transevropských sítí jde ruku v ruce s obecnou otázkou budoucnosti dopravy jako takové. Takže poslední otázka. Můžete tam něco říci o postoji rady? Děkuji. A jménem liberálu paní Bilbao, tři minuty. Děkuji, pane předsedo. Dobrý den, pane Blanko, Děkuji za všechna vysvětlení, která jste předložil. A já chci konkretizovat následující věci s tím, že se zaměříme na revizi transevropských sítí. Chtěla bych se zeptat, protože jsme četli a poslouchali zprávy o prioritní linii číslo 3 ohledně nové dohody francouzské vlády, kterou se mění tato část prioritní linie číslo 3 ve francouzské sekci, tak by mě zajímalo, zda tato nová smlouva bude skutečně uzavřena, aby se dalo rychle pokračovat přes San Juan de Luz a tu tras, trať tak, jak byla navrhnuta. Zase bude tedy takto pokračovat, zda je tato informace správná zde nám můžete přinést eh, další informace. Zda už je nějaká dohoda s francouzskou vládou ohledně výstavby této prioritní linie, zda už víte nějaké lhuty a proč došlo ke změně trati nebo plánované trasy. Pokud je o konferenci 8. a 9. června v Saragose, tak bych se vás ráda zeptala, zda nám můžete říci, jaká Metodika bude definována na této konferenci ohledně základních eh, sítí nového systému financování a také koordinace prioritních projektů. Analyzujete nebo máte už nějaký návrh, eh, který byste chtěli předložit v těchto třech aspektech? Děkuji. Paní Bilbao za dodržení časového limitu, pan Kremer Zelení parlamentu. Děkuji rovněž panu ministrovi, že přišel mezi nás a podal nám informace, co se týče bezpečnosti leteckého projevu. Zde položit otázku ještě paní Lichtenberger. Já se chci soustředit na toto eh, nové eh, rozhodnutí týkající se transevropských sítí. To je jistě dobrá věc. Je dobrá věc, že zde máme novou prioritu, že prioritou je to, že pomocí peněz, které dáváme k dispozici, chceme podpořit cíle, které spadají do oblasti politiky ochrany klimatu. Musíme si ovšem uvědomit, že peníze lze utratit pouze jedenkrát a pravděpodobně tedy dojde ke škrtům u velkých projektů, které, protože tyto projekty budou hotové teprve až za 20 až 30 let. A pokud nyní navýšíme rozpočet, a když se podíváme na ty čtyři velké projekty, ty dva tunely Brenner bach Vazilej Lyon Turín, anebo když se podíváme na ten projekt eh, mostu o silnici Penecíla, pokud toho, pomocí tohoto projektu realizujeme místo 20 30%, tak v podstatě k žádné velké změně nedojde. A další věc, vůbec jste se nezmínil eurovinětu. Původní varianti řekl Španělsko, že za svého předsednictví nechce opakovat to, co udělala další dvě předchozí předsednictví, totiž se tou otázkou nezabývat. V Evropě máme ten problém, že doprava je příliš levná. Já chci, aby tedy španělské předsednictví se tomu věnovalo. A co se týče práva pasažérů na lodích a autobusech, tak zde je důležité je samozřejmě upravit, ale musí k tomu dojít spravedlivým způsobem. Například na železnici dostanu v rámci hodinového spoždění 25% zpět z ceny lísku, u dvou hodin 100%, ale u letadel ty slevy začínají teprve po třech hodinách vytkli jste se za cíl eh, vlastně míti spravedlivé podmínky, stejné podmínky pro všechny tři typy dopravu, protože jinak to nebude spravedlivé konkrétní prostředí. A další otázka, elektrická mobilita. Chápete pod pojmem elektrická mobilita pouze elektromobily, či máte na mysli také autobusy, tramvaje, elektronická kola a vlaky. I to je totiž elektromobilita a může to přispět k zlepšení a k ochraně klimatu. Děkuji. Stále ještě mám sedm přihlášených eh, poslanců a uzavírám nyní eh, seznam řečníků. Nyní máme pana Zílera, pana Tusose pana a další. Sáda. Mrs. Meissner, paní Meissner a tím končíme. Ne protože pan ministr musí ve tři čtvrtě odejít. Další má nyní slovo pan Zíler. Děkuji, pana, pane eh, ministře, za váš úvodní projev týkající se plánovaného pracovního programu. Moje otázka se týká stejných eh, aspektů nebo otázek, eh, o nich se již zmínil pan Groš, a sice ony skenery, tělesné skenery. Jaký je názor rady na ně? Bude to systém který bude aplikován volně, anebo bude existovat ještě alternativní způsob provádění bezpečnostních kontrol. A další otázka se týká konference v Saragoze, transevropských sítí. Hlavní otázkou, myslím, tam bude financování. Došlo již ke konzultacím mezi radou a ministry financí protože když se podíváme na blízkou budoucnost v této věci eh, na úrovni členských států a též s ohledem na eh, fond soudržnosti a eh, schopnosti využívat vlastní zdroje, tak mám skutečně obavu, že ty země, které mají velmi složité finanční eh, projekty, nebudou mm, schopny je financovat, ale to přece nemůže být důvod vzdát se těchto mm, projektů transevropských sítí, protože členské státy mají skutečně finanční problémy. Děkuji. Pane Zilere, nyní má slovo pan Tusos. Provádění politik politiky, v dopravní politiky, tedy v oblasti železnice, také v oblasti nábořní politiky, má především zvednout životní úroveň pracovníků a také mají pracující mít možnost tyto druhy dopravy využívat. Ale nyní vidíme, že například eh, British Airways stávkují, protože došlo k propouštění pracovníků a tento problém také máme u řeckých aerolinek. Také u Lufthansa byly oznámeny stávky a je očividné, že dopady na zaměstnance jsou mimořádně bolestné, což vede také k ekonomické zátěži uživatelů. Za druhé, dohoda mezi Spojenými státy a Evropskou unii v oblasti letectví je podle mého názoru nedostatečná, protože z ekonomického hlediska a také z hlediska práv cestujících a také z hlediska zdraví uživatelů této dopravy. Toto všechno nebylo vůbec ohledněno. A to souvisí s dalším zhoršením životní situace pracujících. Další bod. Jeden parametr je také ten, jakým způsobem letecká společnost a celková Evropská unie zabezpečí bezpečnost v letecké dopravě. Pane ministře, bylo zjištěno, že v poslední době v egejské oblasti, tedy každý den dochází k porušování leteckého řeckého prostoru tureckými letadly. A toto představuje velké nebezpečí. To eh, pro letecký prostor jako takový. Před několika dny zde bylo nebezpečí pádu helikoptéry Frontexu, která zde byla na hlídce jakým způsobem můžeme bojovat proti porušování leteckého prostoru. Neboť řecká vláda konstatovala, že dochází pravidelně k porušování leteckého prostoru. A to se týká také obecných otázek bezpečnosti. Zkoumáte tyto záležitosti, paní Alvarez? Děkuji, pane předsedo, pane ministře. Chci využít této příležitosti a myslím, že to udělám jménem všech kolegů, kteří se mnou byli v delegaci v Madridu, abych vám poděkovala za vaše pohostinství a milé přijetí. Viděli jsme, jak sázíte na dopravu ve španělské vládě, především v tak obtížné chvíli, jako je ta současná. Ráda bych zdůraznila dvě témata, o nich jste se zmínil a k tomu položím otázku. Nejdříve mě tedy zajímá, ta schůze na vysoké úrovni, ta příští schůze na vysoké úrovni v Montrealu. Jaké je stanovisko předsednictví a jaký postoj se bude hájit ve vztahu k, operat, nebo k provozní bezpečnosti v sektoru kde i když je vysoká úroveň bezpečnosti, musíme se být neustále na pozoru. A za druhé, prosím, vyjadřete se o trochu více k současnému stavu jednání o leteckých službách se spojenými státy, o dohodě o otevřeném nebi, jak jste říkal. Dnes začíná nové kolo jednání a mě by zajímalo, jaké jsou hlavní úskalí a hlavní pokroky a jaká je vaše prognóza, pokud je o dosažení této dohody. Děkuji. Děkuji paní Alvarez a nyní má slovo pan Zasad. Bardzo dziękuję. Děkuji, pane předsedo, pane ministře. Předložil jste program předsednictví na následujících několik měsíců. Je to velmi ambiciozní program a zároveň jste také zmínil otázku financování, bezpečnosti, letectví, což je opravdu zásadní otázka. Já mám tři otázky, které se toho týkají. Myslím si, že kdybychom to měli vyřešit, tak potřebujeme znát odpověď ze strany rady. Za prvé, je to otázka financování. Fitan, financování těchto zdrojů. Kdo je povinen platit, od které úrovně. Za druhé se to týká pole působnosti této směrnice. Zajímalo by mě, jaké stanovisko rady, které se týká letišť, od jakého množství cestujících eh, to začne platit. Zda stačí, že se jedná o komerčně otevřená letiště. A třetí otázka je otázka transparentnosti. Zajímalo by mě, jaké je stanovisko rady ohledně možnosti zapojení skupiny cestujících do postupu která je spojená se snižováním nákladů spojených eh, s náklady na bezpečnosti letiště. Myslím si, že ten program je ambiciozní a proto by mě zajímalo, abyste se pozastavili nad tím, zda byste jednu otázku neměli odložit na později. To je otázka skeneru. Pane ministře, to je otázka velmi kontroverzní. Nejsme přesvědčeni, já osobně nejsem přesvědčen, že skanery jsou schopny zajistit bezpečnost jakýmkoliv způsobem. A zde mám otázku, byla udělána simulace pro evropské letiště, jaké by byly náklady na zavedení skanerů na všech evropských letištích. Děkuji. Děkuji, paní Lichtenberga. Ano, děkuji. Já mám v podstatě pouze dvě stručné otázky ve vztahu k vašemu projevu. Za prvé, Jde-li o přípravu rozhodnutí ve vztahu k používání tělesných skenerů. Budete se zasazovat za to, aby eh, byly tyto skenery povinně zaváděny na všech letištích, anebo budete se zasazovat za to, aby to byla úprava pro ty který nebo kteří je budou zavádět a aby tam byla i určitá kritéria. Za druhé, ve vztahu k mm, přeskumu transevropských sítí vedeme intenzivní debatu. A moje otázka na vás zní takto. Tváří v tvář eh, finančním problémům členských států neměli bychom, teda nesmíme zastavit práci na transevropských sítích, ale eh, asi bude nutno některé velkoprojekty eh, pozastavit nebo eh, upravit. Ale menší investice lze nadále provádět. Domníváte se, že toto je nosný přístup, anebo budete nadále sázet na velkoprojekty? Děkuji. Paní Ayala Sender. Děkuji, pane předsedo. Dobré odpoledne, pane ministře. Chtěla jsem vám poděkovat za pokrok, jehož bylo dosaženo v rozhodnutí ohledně práv cestujících v námořní dopravě. Já si myslím, že především ta část, která se zaměřuje na osoby s omezenou pohyblivostí, bude znamenat velký pokrok nejen pro tento sektor, ale může sloužit za vzor i ostatním sektorům, které měly starší legislativu. Pokud jde o konferenci o jednotném nebi v Madridu, již jsem se zúčastnila. Chtěla jsem se vás zeptat, jakým způsobem bychom měli přistoupit k tomu madridskému prohlášení. Tehdy byli všichni nadšeni možností velmi upřímné výměny a těch eh, závazků, které byly přijaty, ale mě by zajímalo, jaké jsou informace, další informace. Komise nedávno vydala strategie 2020. To je takový základ, na jehož základě tedy budeme budovat společně finanční výhledy. Tady pan Kalas, i když jsme se báli, že doprava nebude příliš zastoupena, dosáhl toho, že doprava hraje důležitou roli, ale chtěli bychom, aby nám rada pomohla uh, prohloubit eh, úlohu dopravy v této strategii Evropské unie pro rok 2020. Proto se ptám, zda by v červnu španělské předsednictví nemohlo navrhnout členským státům výměnu názoru ohledně úlohy dopravy, aby se poněkud posílila viditelnost dopravy v těch nejdůležitějších evropských agendách. Děkuji. Paní Meissner, prosím, děkuji, děkuji, pane předsedo, pane ministře. Mám dvě velmi stručné otázky. Jedna se týká ukončení harmonizace v oblasti železnice. Tady máme ještě hodně práce a já se ptám, ptám, jaké tady vidíte, možno, vidíte možnosti, aby se otevřela Francie v oblasti železnice. To není jednoduchá otázka, ale stejně by mě zajímala vaše odpověď. Za druhé, cestující si nemohou například koupit lístek online pro celou Evropu. Myslíte si, že zde dokážete také udělat krok ku předu za vašeho předsednictví? A třetí bod, potom se chci zeptat ještě na bezpečnost dopravy a také také na skenery. Já si myslím, že všechny Členské státy by se měly snažit posílit bezpečnost na všech letištích. A nebo si myslíte, že by bylo dobré, aby někteří měli skenery, někteří ne? Má to smysl? Děkuji, pane ministře. Dostal jste celou řadu otázek od bodyskeneru k bodyskenerům a potom tam byly ještě také další záležitosti, takže prosím, pokuste se odpovědět, eh, poslanci vám budou vděční. Muchas gracias, señorías. Děkuji, dámy a pánové. Především bych vám rád připomenul jednu věc. Nevystupuji zde proto, abych vysvětloval cíle španělského předsednictví. To už jsem udělal v lednu. A proto musíte pochopit, že spousta věcí, o nich jste se zmínili, tak eh, už byly řešeny v lednu. A já jsem nezměnil názor, má odpověď je stejná a cíl je pořád stejný. Několik témat se vracelo ve vystoupení několika europoslanců. Já jsem zde přišel udělat bilanci práce kterou jsme udělali do první dopravní rady, tak jak jsem vám slíbil. A v červenci vystoupím znovu, abych předložil závěrečnou bilanci práci Evropské, práce Evropské unie. V průběhu španělského předsednictví Evropské unie v oblasti dopravy. Nejdříve se zde tedy hovořilo o bezpečnostních skanerech a tato otázka se několikrát vracela. Já jsem velmi spokojen s tím, že 27 států se shodne na tom, nebo shodlo na tom v Akoruně, že nejlepší přístup, jak posílit bezpečnost, je založen na společné strategii Evropské unie. Máme za to, že globální odpověď na globální hrozbu je jediným možným řešením. Je zbytečná individuální odpověď členských států a na tom se zhodneme všechny členské státy, dokonce i ty, které experimentálně už zavedly ty skenery, o kterých jsme hovořili na svých letištích. Jako výsledek této debaty komise předloží zprávu, aby na červnové radě se mohlo pokročit eh, přijetí rozhodnutí. Komise tedy vypracuje zprávu, která bude předložena v dubnu a v této zprávě se budou analyzovat technické aspekty, hospodářské aspekty a ochrana práv uživatelů, soukromí, zdraví a tak dále. Bude to dokument, který bude sloužit jako východisko k přijetí společného rozhodnutí v této oblasti. V každém případě máme za to, že používání nových technologií je nezbytné. Samozřejmě podle vás nebo podle přítomných narušuje soukromí více ten současný systém kontroly než využití moderních technologií. To tedy musíme vzít v úvahu při přijímání koordinovaného rozhodnutí. Samozřejmě nad rámec těch debat, které se objevují na toto téma, které jsou podle mého názoru někdy přehnané. Pokud jde o dohodu o leteckých službách z USA, tu druhou fázi, já bych chtěl také poděkovat eh, výboru a vašemu předsedovi za práci, kterou eh, odvedli při nedávné návštěvě USA. Rada se seznámila s koli jednání, která proběhla dosud, jedna, jedno ve Washingtonu, jedno v, Madridě, v Madridu a já jsem měl také příležitost zúčastnit eh, toho dalšího kola, které se koná právě teď v Bruselu. Nesmíme zapomínat, že, zapomínat, že naše trhy, severoamerický a evropský, představují více než 60 celosvětové letecké dopravy. A pokrok eh, v liberalizaci, otevření a technické a legislativní normalizaci vyšle jednoznačný signál pro ostatní letecké trhy na celém světě. Proto je to důležité, protože to bude znamenat pokles nákladů, snížení nákladů. Pokrok v boji proti klimatickým změnám, protože když se zkrátí uh, doba přeletu, tak se samozřejmě sníží také znečištění. A tím eh, přispějeme, proto mě tedy velmi překvapilo to, co říkal zástupce zelených, tím tedy přispějeme ke snižování emisí a tím pádem eh, k boji proti klimatickým změnám. Je zde celá řada aspektů této dohody, v nich jsme dosáhli pokroku. Právě v oblasti ekologických aspektů jsme dosáhli velkého pokroku. Je zde společné stanovisko EU a USA a doufáme, že dosáhneme pokroku také v možnosti vzájemných investic. Doufáme, že se překoná těch 25 které jsou v současné době stanoveny. Spojené státy jsou nakloněny tomuto řešení, přistoupili na to, že proběhne třetí kolo jednání za španělského předsednictví a já, aniž bych byl příliš optimistický, věřím, že máme prostor k dosažení dohody a porozumění a rozhodně vynaložíme veškeré úsilí na to, aby za tři dny mohla být podepsána nová dohoda v této oblasti. Jak víte, Směrnice o bezpečnostních leteckých poplecích začala být zkoumána radou minulý týden. Existuje celá řada rozdílných názorů mezi členskými státy a protože jsou zde rozdílné názory, tak jsme zatím ještě nebyli schopni dospět ke společnému stanovisku. V současné době Evropská úprava nestanoví, jakým způsobem musí být financována bezpečnostní opatření na letištích, protože každý stát přistupuje k této otázce jiným způsobem na národní úrovni. Některé financují tato opatření prostřednictvím obecného poplatku, jiní mají za to, že uživatelé nebo tedy cestující by měli platit za tato bezpečnostní opatření. Proto si myslím, že abychom dosáhli dohody v této oblasti, bylo by vhodné nezaměřovat naši debatu na zdroj financování těchto poplatků, ale zaměřit se na to, co by podle mého názoru mělo být základním cílem tohoto návrhu, to znamená vytvořit rámec, který zaručí, jak zde říkal jeden z europoslanců, větší transparentnost a zabrání diskriminaci při zavádění těchto poplatku na letištích společenství. To je rozhodně orientace, kterou chtěla navrhnout eh, chtělo navrhnout španělské předsednictví. Pak se zde hovořilo o nedorozumění mezi radou a parlamentem. Já se na to dívám tak, že když eh, spolu budeme hovořit, tak si porozumíme a porozumějí si instituce, pokud jde o transevropské sítě a financování. Španělské předsednictví si vytýčilo cíl. A tento cíl sdílí společně s komisí. V průběhu tohoto období by se měla definovat metodika pro revizi transevropských dopravních sítí a samozřejmě velmi intenzivně pracujeme. Už jsme se zúčastnili několika expertních skupin, které vytvořila komise s cílem řešit revizi Nemohu vám zatím ještě říci, jaká budou kritéria pro tuto revizi. To bude obsaženo ve sdělení Evropské komise, ale důležité je, abychom stanovili určité podmínky, abychom rozhodně vsadili na transevropské sítě. V tomto smyslu si myslím, že bychom měli být ambiciozní, ambiciozní v definici těchto sítí, v rozšiřování těchto sítí. Samozřejmě má země, má své vlastní ambice v této revizi transevropských sítí, kterou sdílí s dalšími zeměmi, například posílení středozemního koridoru, který nepoškozuje žádný další existující koridor, je to skutečná sázka na konkurenceschopný a udržitelný systém dopravy a právě ten v této době potřebuje naši podporu. Je pravda, že žijeme v časech, eh, kdy hospodářská situace stěžuje investování. V tomto smyslu také na dnech transevropských sítí 2010 budou řešeny aspekty jako například strategie financování a kromě toho, že se budeme zabývat strategií financování, tak se podíváme na stav jednotlivých projektů. Vezmeme v úvahu také externí dimenzi transevropských sítí ve vztahu se třetími zeměmi, napojení na třetí země, abychom zlepšili integraci všech dopravních služeb. V tomto smyslu paní poslankyně Bilbao klade otázku, která je spíše interní španělská než evropská, protože se týká mezi vládního rozhodnutí mezi dvěma zeměmi Evropské unie. Pokud jde o vymezení mezinárodní části jednoho koridoru. V následujících týdnech v Dubnu proběhne schůze s Francií, abychom se definitivně dohodli na té mezinárodní části koridoru. Právě na této schůzce Obě dvě země společně definují mezinárodní úsek koridoru a teprve potom vám s radostí odpovím na vaši otázku. Zatím eh, bohužel eh, nemohu eh, žádnou otázku, že odpověď poskytnout. Odpovím vám, až budou jasně definována jednotlivá kritéria. Ptáte se mě na eurovinětu. Já jsem už odpověděl na svém předchozím vystoupení. Musel bych odpovědět stejně. V každém případě vám musím říci, že ano, proběhne technická schůze za španělského předsednictví, tak jak jsem se zavázal, když jsem před vás poprvé předstoupil. Pokud jde o práva cestujících v autobusové a autokarové dopravě, Konkurenceschopnost určitého způsobu dopravy je spojena s kvalitou služeb a ta je zase spojena se zárukou bezpečnosti a práv cestujících. Proto tedy práva cestujících v námořní dopravě a v autobusové a autokarové dopravě tvoří prioritu pro španělské předsednictví. Jak jsem vás informoval, na radě 11. března byla přijata v prvním čtení opatření rady v této oblasti, jejichž cílem je posílit práva pracujících autobusové, autokarové a námořní dopravě, i tedy říční dopravě. Španělské předsednictví zahájí jednání s tímto parlamentem A to velmi brzy, abychom mohli projednat toto nařízení společně, spolu tedy s cestujícími v námořní dopravě. Příští týden, příští týden se bude konat schůze na vysoké úrovni o provozní bezpečnosti. ICAO. Já doufám, že španělské předsednictví zdůrazní priority Evropské unie. Budeme se účastnit této konference velmi aktivně a v této oblasti španělské předsednictví bude usilovat o to, aby podnítilo rozhodnější akci, pokud jde o stanovení parametrů pro bezpečnost, vzdělávání pilotů, používání bezpečnostních metod v kabině zvýšení transparentnosti, pokud jde o výměnu údajů. Potom eh, chceme dát k dispozici veřejnosti informace o problémech, které ICAO detekovala v jednotlivých členských státech a chceme se zabývat také novými technologiemi, jako je například eh, satelitní sledování letadel nad Atlantikem prostřednictvím systému Cezar. Nebudu se zdržovat o otázky otevřeného nebe. V Madridu bylo vydáno prohlášení obsahující celou řadu doporučení. Samozřejmě vše je k dispozici vašemu parlamentu. Jsou tam akce, které by se měly provádět v průběhu zavádění jednotného nebe a hlavní cíle jsou obsaženy právě v tomto madridském prohlášení. Jsem si jist, že Jakmile tento druhý legislativní balíček bude plně implementován v Evropě, kde je jednotný trh a jednotná měna, tak bude mít i jednotný letecký prostor, který umožní našim leteckým společnostem efektivněji poskytovat své služby, bude to znamenat menší spoždění pro cestující, snížení emisí CO2 a velké zvýšení bezpečnosti. Předsednictví studuje možnost, jak o tom říkala paní Ajala, zařadit na pořad jednání červnové rady ministrů debatu o strategii 2020 z perspektivy dopravy a dopadů dopravy na inovaci, zaměstnanost a hospodářské oživení. Dámy a pánové, určitě jsem eh, neodpověděl na všechny vaše otázky. Čas nás tlačí. Už před deseti minutami jsme měli skončit. Já vám děkuji za všechny vaše poznámky. Vezmu v úvahu otázky, které jste zde položili a na které jsem tedy nestačil odpovědět a rozhodně europoslancům pošlu odpovědi, pokud jsem tedy neměl možnost odpovědět v tomto krátkém vystoupení. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Děkuji mnohokrát, že jste se k nám vrátil, tak jak jste to slíbil. A také chci poděkovat španělskému předsednictví za eh, spolupráci s parlamentem. Skutečně jsme v oblasti ITS a eh, jiných oblastech učinili pokrok v průběhu španělského předsednictví a těšíme se na pokračování dialogu s vámi a vaším eh, týmem, ať už se jedná o železniční dopravu nebo bezpečnost v letecké přepravě. Pokud jde o vizi 2020, eh, tak eh, určitě váš přínos eh, k této diskusi bude velice užitečný ehm, protože komise zdá se tuto problematiku poněkud opomíjí. A samozřejmě se těším na Zaragozu, kam osobně přijedu, těším se na setkání s vámi osobně a děkuji za vaši návštěvu dnes mezi námi ještě jednou. to, to install the PC. We just have five minutes to... Máme eh, pět minut na instalaci, respektive přípravu techniky a změnu eh, jmenovek, takže prosím o strpení pár minut. Děkuji. Okay, kole- Dobrá, kolegyně, kolegové. Dalším bodem programu je výměna názoru s Evropskou investiční bankou o financování TNT. A mezi námi je pan Juka Lukenen, Finska je vedoucím odboru pro financování tent a já znám zase jiné lidi z Finska, ale jsou to především hokejoví hráči. Pane Lukenene, máte slovo. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Vážení poslanci, dámy a pánové, nejdříve vám chci říci, že mám radost toho, že vás mohu seznámit s financováním v oblasti TNT. Chci připomenout to, co je Evropská investiční banka. Je to banka EU. My podporujeme projekty Evropské unie a na, e, Evropská investiční banka je ve vlastnictví EU a akcionáři jsou členské státy. Máme radu guvernérů, což jsou evropští ministři financí a také máme správní radu a další orgány. Jak již jsem řekl, naším cílem jsou prioritní cíle EU a jedním z hlavních šesti cílů jsou transevropské sítě. To znamená, kde se nalézáme v implementaci ten. Tady vidíte hodně zelených čar, ale také vidíte zbývající červené linie. Jinými slovy, již bylo hodně provedeno, uděláno ale nadále máme před sebou závažné a významné investice. Investice musí být velké. V letech 2007 až 2013 to bylo téměř 400 miliard euro. Takovéto investice vyžadují samozřejmě financování. My potřebujeme několik zdrojů financování, když hovoříme o tak velkých částkách. A proto, i když komunitární zdroje pokrývají asi 40 až 50 veškerého financování, tak tady ještě zbývá velká částka, která musí být financována z veřejných a státních rozpočtů. Částky jsou vysoké, je to 20 až 25, což je asi 40 miliard a potom další e, miliardy nás ještě čekají. Tyto částky jsou opravdu velice vysoké. Podíváme-li se na tendence, tak úvěrová aktivita EIB se zvyšuje. Od počátku finanční krize Eh, došlo k posílení úvěrové aktivity. Hodně se půjčuje, velké úvěry jsou poskytovány eh, pro dopravní sektor a také pro projekty PPP. A tady vidíte tabulku s celkovým přehledem půjček. My neposkytujeme pouze úvěry, ale také přímo se podílíme na projektech. Od roku 2008 provádíme takzvanou LGTT, což je úvěrový záruční nástroj pro financování v oblasti dopravy. Toto je nástroj, který snižuje rizika. Také investujeme do fondů a také jsme vytvořili takzvaný Margaret Fond. Dále poskytujeme expertní znalosti prostřednictvím EPECu a také máme Evropskou čistou dopravní facilitu ECTF. My se domníváme, že je velice důležité podporovat PPP, vztahy mezi soukromým a veřejným sektorem. Máme 120 projektů v této oblasti a další závazky se čekají ve výši asi 2 miliardy euro. Tady vidíte, které projekty jsme financovali v roce 2008 a pak v roce 2009. Já jsem přesvědčen o tom, že tady vidíte známá jména. Celko, Tato čísla znamenají, kolik eh, šlo z našich peněz, tedy z naší banky. Dále já bych se chtěl vyjádřit k jednotlivým finančním nástrojům. Účel strukturované finanční facility je také to, abychom se mohli podílit přímo na projektech. V roce 2008 e, e, financování SFF bylo ve výši 4,2 miliardy euro a v roce 2009 to bylo téměř 6 miliard. Také máme e, nástroje téměř na míru pro transportní tent. GTT je nástroj, který má velký dopad. Je to nástroj, který snižuje riziko pro jednotlivé eh, subjekty poskytující finance. Ale jestliže nejsou žádné zakázky, tak není co financovat. A proto je důležité, abychom podporovali také veřejný sektor v oblasti PPP. Máme EPEC a to ten poskytuje eh, expertízu členům v oblasti veřejného sektoru. Dále také máme Jaspers, což je společná pomoc na podpor projektů. A zde můžeme říci, že Jaspers podporuje projekty také e, usnadňuje absorpci strukturálních a kohezních fondů. Pak máme ECTF, to je Evropská čistá dopravní facilita či nástroj, který se zaměřuje především na snižování emisí a na e, energetickou efektivitu. Nám jde v této oblasti především o čistý dopravu. My nejenom poskytujeme úvěry, ale my také se podílíme na fondech. Jak vidíte, tak jsme již investovali do 16 fondů, které jsou eh, velice regionálně rozvrstveny. Je to více než 1,5 eh, miliardy kterou jsme takto investovali a zde musíme říci, že dopady těchto investic jsou velmi významné. Stojí také za to zmínit fond Margaret, to je eh, Fond pro infrastrukturu a klimatické změny 2020. Je to fond, který jsme také založili s dalšími subjekty. Margaret Fond je budoucím modelem. Je založen na eh, vzájemných vztazích mezi Eh, soukromým a veřejným sektorem a také Evropská komise podporuje a eh, zaručuje tento fond. Další výzvy jsou stále ještě před námi. Přestože jsme dosáhli hodně úspěchů, tak nemůžeme zůstat stát. Musíme myslet dále do budoucnosti. Dvě velká témata jsou před námi. Program TNT je tak velký, že je třeba, aby také jsme získali v soukromé financování pro TENT. Podíváme-li se na strategii Evropa 2020, pak troprava má, doprava má být eh, dále modernizována a snížen obsah uhlíku. Potřebujeme další nástroje, které nám přinesou eh, lepší financování ze soukromých zdrojů a především musíme usilovat o čistou dopravu. V současné době se snažíme eh, získat především financování infrastruktury. Zakládáme další fondy, potřebujeme také poradní služby a také další nástroje jsou důležité. LG... Také rozšíření LGT je důležité pro eh, transport. Podívejme se napřed na eh, kapitálové financování infrastruktury v současnosti nebyly eh, emitovány žádné eh, obligace EPP. Proč? Z mnoha důvodů, ale ten nejdůležitější je potřeba zdokonalení úvěru. Eh, je zapotřebí zvýšit potenciál. To znamená, že rating jednotlivých obligací musí být zvýšen. Jedním způsobem, jak toho dosáhnout, je Eh, rozsah eh, nebo snížení rozsahu dluhu. Tento instrument by byl také vhodný pro sdílení rizika mezi soukromými a veřejnými institucemi. Například eh, rozpočet ten by k tomu mohl přispět. Way of credit enhancing Další způsob eh, zdokonalení úvěrové činnosti v souvislosti s těmito transakcemi by mm, bylo, mm, byla záruka eh, eh, projektu. To znamená, e IB může také poskytovat záruky, ale poskytování záruk podléhá stejným požadavkům a podmínkám jako úvěry. Tento typ záruk může být poskytován také s pomocí komunitárních rozpočtových fondů. To znamená, to by byl také vhodný nástroj pro sdílení rizika. Dále, pokud jde o případné rozšíření um, spektra LGTT, LGTT je již um, takovým nástrojem. To znamená, jeho uh, účelem je uh, odstraňování dluhu, eh, ale v tomto období podpory čistého transportu EIB a komise se domnívají, že rozšíření LGTT eh, skutečně stojí za zvážení. Je to něco, co je přeskoumáváno v této chvíli, ještě nebylo rozhodnuto v této věci, ale znamená to také e, značné investice v e, silniční, železniční dopravě a také v lodní dopravě. A v neposlední řadě nutno zmínit, že by bylo záhodno zlepšit koordinaci evropských fondů. Rozpočet TNT a Fond soudržnosti patří k těm nejdůležitějším poskytovatelům komunitární podpory v rámci implementace projektu TNT. S tím, že jejich role, disponibilita a také e, způsob řízení se různí ale komise se tím již vážně zabývá. Toť vše a v tomto světle eh, respektive zde vidíte kontaktní informace pro případ, že budete mít dotazy. Je zde celá řada kolegů z EIB, kteří jsou schopni na ně odpovědět a já samozřejmě rád nyní zodpovím vaše dotazy. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát, pane Lukanene, a asi se nám již pan Groš. Děkuji, pane předsedo. Musím říct, že to bylo velice zajímavé, ta přednáška, ale pokud člověk není trochu insiderem, někým, kdo se trochu vyzná v té oblasti, tak musím říct, že ten přehled byl relativně složitý. Rozhodně jsem tedy zjistil, že to se týče těch ten T, tak v té zelené oblasti je to OK, ale ta druhá oblast OK není. A myslím si, Nyní k něčemu, co zajímá nás, co nás zde v parlamentu zvláště zajímá, a mě osobně rovněž, je to, je to to. Chceme vědět, jakým můžeme, způsobem můžeme zítra v budoucnu vytvářet finanční instrumenty, které umožní členským státům vytvořit silnější pobídky tak, aby bylo možné transevropského sítě z hlediska dlouhodobých priorit podpořit, tedy podpořit to, aby tyto transevropské sítě měly zajištěné financování. Vy jste hovořil o možnosti posílených zásahů, dobrá věc, ale zásadní otázka zůstává v mých očích otevřená, a totiž, když budeme mít poměr 390 k 270, protože to je ten zbytkový finanční potřeba, tak se chci zeptat, je to pro budoucnost projekt financování, u kterého bychom měli mít naději, že financování bude moci probíhat lepším způsobem, anebo musíme se vydat úplně jinou cestou. Já si myslím, že bychom měli rozhodně posílit ty záruky, protože samozřejmě pro soukromé partnery je riziko v první fázi opravdu, opravdu vysoké a zde je třeba soukromým partnerům pomoci. Samozřejmě u každého projektu je to trochu jinak je to jiný stupeň rizika, ale i přesto chci vědět, jak vidíte posílenou formu možného zásahu pomocí finanční instrument, který již nyní máme k dispozici, jak tuto možnost vidíte. Máme zde samozřejmě e, fond soudržnosti a další e, prostředky, které mohou být přímo či nepřímo využity. A další otázka je velice obecného charakteru. Zde se hovoří o projektu z Belgie, Efrabel Rain Tunnel, tedy železniční turef Efrabel, PPP 313. Je to první projekt na vašem seznamu, je to pro rok 2008. Chci se zeptat, můžete nám konkrétně vysvětlit, jak zde eh, je zajištěno eh, partnerství soukromé veřejného sektoru, protože pro mě vždy PPP program se musí týkat partnerství veřejného a soukromého sektoru a tak se ptám, jakým způsobem je zde tento koncept tato koncepce naplnila, či e, zda to vypadá tak, e, že v podstatě soukromý podnik získává tedy prostředky a snaží se potom hájet zájmy veřejného sektoru. A další otázka. Zde již části známe odpověď, ale přesto bychom si ji rádi vyslechli. Mnoho nástrojů na financování nyní ve světle krize ztratili eh, svou kapacitu. Eh, vypadá to, že EIB ale svou finanční kapacitu nestratila, naopak, že z krize eh, vychází jaksi posíleně. Jak je možné to chápat a Mohli byste možná vytvořit určité pokyny pro další bankovní instituty, tak aby věděli, jakým způsobem je možné mít stabilnější finanční politiku, tedy lepší než to, co jsme zažili v Americe a v Evropě. Děkuji, pane Groše. Pane Lukanene, jak víte, Belgie je velmi dobře zastoupena v tomto výboru a tím se dostávám k panu Alkadrávimu a dalším belgičanům, kteří promluví za socialisty. Děkuji, pane předsedo. A dovolte, abych zástupci Evropské investiční banky poděkoval za eh, jeho návštěvu a vysvětlení, byť jsem také všechno stoprocentně nepochopil, musím si to ještě pročítat, ale několik poznámek k tomu. Za prvé, máme co dočinění e, s obrovskou výzvou, co by výbor pro dopravu a také sektor dopravy obecně. A to ve velmi obtížném uh, rozpočtovém kontextu ve všech eh, členských zemích je zapotřebí mm, uskutečnit mm, urychleně infrastrukturální projekty, v nichž je zapotřebí a které přispějí teda k mm, zajištění potřebného růstu. Samozřejmě můžeme léta diskutovat o jednotlivých projektech, o dopravních fondech, o nich se uvažuje a tak dále. Ale moje konkrétní otázka na vás zní takto. Co byste vy nám doporučil? To znamená, jak bychom mohli toto téma optimálně uchopit, jak eh, lze získat nebo vytvořit více finančních prostředků, než je na první pohled možné při pohledu na eh, stav rozpočtu. Byste uvedl několik mechanismů, ale přesto teda zůstává otázka, jak lze co nejsnadněji a nejvěrohodněji eh, rozhojnit naše rozpočtové eh, zdroje. A pak ještě jedna poznámka. Myslím, že tady jde o Diabolo, což je eh, železniční spojení, které eh, prochází pod eh, bruselským letištěm. Zdá se, že existují již i soukromí partneři a cestující eh, pojedou takto do Lovaně a Lutichu. a ehm, A mm, zůstává otázka, zda je tento projekt vůbec proveditelný. Tak ještě a také tito, eh, ostatně tito cestující budou, budou muset platit um, víc. Eh, a pak ještě otázka k projektu Margarita. Eh, jak v rámci tohoto projektu budou jednotlivé programy realizovány v nadcházejících letech? Paní Meissner. Děkuji, pane předsedo. Jsem velice ráda, že slyším, že mý kolegové, kteří jsou delší dobu v našem výboru, také neporozuměli všemu, takže já nejsem jediná. Uh, Jinak si myslím, že to byl jistě velice dobrý přehled, ale proto, aby se člověk v tom zorientoval, tak si myslím, že by pot, bychom potřebovali více času. Dvě otázky. Jednak jste hovořil o tom, co jste tedy jakožto EIB podpořili v rámci projektu PPP v roce 2008-2009. Jsou tyto projekty již všechny ukončeny nebo ještě některé probíhají? To je tedy jedna otázka. A druhá otázka. Pan komisař Kalas již v rámci slyšení a taky když byl u nás ve výboru eh, nedávem, tak eh, řekl, že samozřejmě obraz dobra, dopravy je velice důležitá pro budoucnost, to je jasná věc, bez dopravy nemůže fungovat vnitřní trh, potřebujeme dopravní cesty a tak se chce zestat. Je to tak tedy nejenom na evropské úrovni, a, mm, ale je to tak i ve veškerých členských státech a v regionech. Došlo tedy k tomu, že nebyl dostatečný, nebylo dostatečné množství finančních prostředků, že tedy nebylo možné finan financovat novou stavbu dopravních cest. A pan Kalas řekl, že si myslí, že by bylo dobré, abychom uvažovali o zcela novém eh, typu fondů vedle těch eh, modelů PPP. Jak to vidíte? Myslíte si, že by to byla dobrá věc do budoucna? Protože v podstatě všichni chceme jít stejným směrem, již to zde bylo řečeno. Máte tady určitý typ pro nás, jako, jakým způsobem bychom mohli dostat do dopravy více finančních prostředků? ještě jedna věc, jaké finanční pomoci jste ochotni momentálně poskytovat a jak, zda jste to ochotni nějakým způsobem rozšířit. Paní Lichtenberga. Já herzlichen Dank. Ähm, Děkuji. Já jsem na tom podobně. Naštěstí jsem již v minulém roce. Měla to potěšení, že jsem si mohla vyslechnout o několika bankéřů celou věc s tím mezaninovým financováním a musím říct, že to neposílilo mou důvěru v tuto oblast, to říkám celou upřímně. Jsou to v podstatě věci, které jdou vždy e, tím směrem, že přesunujeme dluhy do budoucna, pak je z toho obrovský, obrovská hora dluhů a pak eh, státy nejsou schopni se s touto horou dluhů vyrovnat. V současné době vidíme celou řadu takovýchto případů. A za druhé, co se týče struktury těchto finančních mechanismů, tak to vypadá tak, že krátkodobé investice jsou systematicky upřednostňovány. Ta procentní sazba, eh, co se týká silnice, železnice a vodních cest a to pro celou oblast 2007 až 2013, tak zde já vidím jeden z hlavních problémů. Financování EIB je požadováno ze strany silniční dopravy. Nám jde o to, aby, oprava, aby se doprava vydala směrem k ekologičtější dopravě, takže aby došlo k lepší podpory, podpoře železnice, ale k tomu nedochází, i když my chceme právě financovat v rámci sítí ten železnici EIB to tedy kofinancuje, ovšem její kofinanční strategie a úvěrové strategie jdou vždy ve prospěch silniční dopravy. Takže ta nerovnováha mezi silnicí a železnicí je v posledních letech, tato nerovnováha se v posledních letech zhoršila, co se týče železnice, tedy železnice si v poslední době pohoršila. A souvisí to velice silně s tím, že tyto finanční instrumenty, tyto nástroje financování, na jedné straně velice dobře chrání soukromého investora před ztrátami, ovšem na druhé straně před ztrátami nechrání veřejný sektor. A to je pro mě zásadní problém, protože je to zcela kontraproduktivní pro budoucí strukturu dopravního sektoru. Pokud tedy upřednostňujeme určitý typ dopravy pomocí našeho financování, tak je samozřejmě jasné, že ostatní typy dopravy za, ním, za tímto prvním způsobem pokulhávají. A chci říci, že nyní pravděpodobně dojde k celému zostření, ještě k zostření tohoto problému a proto bych rád dá věděla, co vy si o tom myslíte. Máte vůbec nějaké strategie, pomocí kterých se snažíte vyrovnat tento nepoměr v oblasti dopravy. Děkuji. Paní Jensen. Děkuji, pane předsedo, děkuji řečníkovi. Položím velice jednoduchou otázku. Vy jste se zmínil o vyšší potřebě soukromého kapitálu. S tím souhlasím, to skutečně potřebovat budeme ale chtěla bych slyšet, jaké překážky vidíte pro PPP, tak aby se PPP více podíleli na financování infrastruktury. Rozsah nástrojů EIB je velký a také vidím, že opravdu banka dělá dobrý biznis. Takže to je všechno úspěšné, ale otázka zní, co lze udělat pro zlepšení PPP a lepší využívání PPP. Možná, že dokonce v některých zemích existují právní překážky. U nás v Dánsku jsme to pocítili, když se jednalo o most v jisté oblasti. Někteří soukromí investoři se chtěli podílet, ale nehodlali akceptovat vlastně, že tam bude státní podnik, do kterého oni zaplatí a potom vlastně toto bude financováno uživateli to je napojení, tento most měl vést do Švédska a také Švédsko mělo s tou eh, záležitostí také problémy, ale vypadá to, že nyní opravdu ta návratnost je dobrá. A v EIB nyní nám poskytlo také nové nástroje, například směrem do Švédska, do Skandinávie a také do Německa. Ale mě by obecně zajímalo, jaké překážky existují při využívání PPP. Pan Kramer? No to se skvěle hodí, tak vám něco mohu říci ze svých zkušeností. Ferman Belt Most to jedno to byl most mezi Kodaní a Malmö a ten druhý most to je Belmanbel. To jsou, tam jsou někteří lidé, kteří si na to stěžují, ale v podstatě tam není dostatek uživatelů. Před 20 lety padla v Německu zeď a tam se také jednalo o to, jakým způsobem můžeme zlepšit infrastrukturu mezi západním a východním Německem. A tenkrát nás již napadlo využít PPP, protože jinak bychom na to neměli. To byla situace, která se objevuje za století jenom jednou, že se řeklo, že v následujících pěti letech potřebujeme obrovské investice a abychom vyrovnali a propojili obě dvě části země. A začalo se plánovat a zač- uskutečnil se jenom jeden projekt. A proč? pak to skončilo. A to jsou ty nevýhody. Jestliže dnes si vezmu peníze, které za deset let chci splatit, tak já nyní budu mít velký stavební boom, ale po těch deseti letech musím všechno splácet, ale nedostanu žádný další projekt. To znamená, že to je projekt budování nezaměstnanosti podle kalendáře a to není v našem zájmu. My potřebujeme systematicky ekonomický rozvoj zabezpečený a nejenom krátkodobý boom. A tuto situaci v Evropě nyní nemáme a proto musíme na to dávat velký pozor. To je první věc. A druhá věc, my potřebujeme změnu mentality, o tom už jsem hovořit. My se musíme eh, od, eh, odklonit od velkoprojektů, které trvají 30 let. Velkoprojekty, ty jsou až na konci řetězce. Jestliže hodláme předělat infrastrukturu v Evropě, Evropě, tak si můžeme na konci dovolit také jeden velký projekt, ale musíme se zaměřit především na menší projekty. Vy to, co jste tady uvedl, tak já jsem tady viděl 90% dálnic v tom bylo. Můžete říci, kolik procent z vašich peněz jde do budování silnic, železnic a do ostatní městské příměstské dopravy. Nechci hovořit o cyklostezkách zase, ale i na to se dávají peníze. My jako parlament jsme kdysi schválili, že minimálně 40% investic mají do železnic prosince, aby byly cíle splnitelné. Nemá smysl formulovat ekologické cíle a finanční rozhodnutí půjdou do protisměru. Pak se prosadí protisměr, takže by mě zajímalo, jak to funguje, jak se k tomu stavíte s našimi německými zkušenostmi. To dopadlo tak, že potom eh, černo, eh, červená vláda to všechno zrušila. Pan Balsaitis. Děkuji, pane předsedo. Ano, skutečně. Existují různé číselné údaje a z toho lze vyvodit následující, že totiž Závazky investičních fondů představují 5 miliard a e, závazky nebo pohledávky bank 500 eh, milionů eur. A myslím, že to souvisí tež s budoucí bankovní politikou. A proto mám nasledující otázku. Jde-li o eh, perspektivu financování infrastrukturních projektů tam by těžiště mělo spočívat na financování dopravních projektů. Eh, na vaší tabulce eh, bylo uvedeno mnoho energetických projektů. Ale když hovoříme o perspektivních projektech do budoucnosti v oblasti eh, nákladní přepravy, eh, mm, přepravy cestujících, teda osobní dopravy, tak eh, myslím, že jak dopravní politika, tak i politika financování by měly být přehodnoceny tak, abychom byli schopni ufinancovat řadu velkých projektů. Děkuji. Dovolte, abych eh, uvedl několik poznámek i já. Pokud jde o PPP, eh, tak u nás v mé zemi jsme tež měli takovéto partnerství ve vztahu k londýnskému metru, což nebyl ten nejúspěšnější projekt v historii a proto panuje nyní určité podezření nebo podezíravý postoj k těmto typům partnerství eh, u nás. Ale já mám zkušenost takovou, že obvykle ten veřejný sektor plní své povinnosti a ten soukromý spíše zaostává nebo je velmi liknavý v tomto ohledu. Myslím, že někdo z vás se zeptal, vím, paní Majsner nebo paní Jensen, velmi jednoduchou otázku. Já mám také jednoduchou otázku. Je samozřejmě snadné pročítat si ty jednotlivé vaše body a čísla, ale kdybych já chtěl, aby EIB vyčlenila finanční prostředky na manchesterskou železniční trať, tak jak bych o to měl požádat? A jak do toho může teda EIB zasáhnout, nebo jak e, může přispět, nebo jak předložit eh, žádost tak, aby to bylo, eh, respektive aby vznikl nárok na financování ze strany EIB. A můj poslední bod naváží na Michaela. Byl jsem překvapen také počtem Eh, dálnic eh, a eh, silničních projektů v dokumentech. To se týká projektu let 2008-2009. Já samozřejmě oceňuji, že tam je takzvaný Rimström a ještě i nějaký projekt metra, ale je tam skutečně velký počet eh, silničních projektů a dálnic, což vlastně je v rozporu s politikou Evropského parlamentu a financování transevropských sítí. samozřejmě, že souhlasím, že nutno by naložit maximum zdrojů na budování transevropských sítí, ale jde samozřejmě o proces, procentuální rozložení eh, těch sítí na jednotlivé eh, druhy dopravy. A tímto dávám slovo eh, panu Pake za komisi, který se chce stručně vyjádřit a poté si vyslechneme odpovědi na otázky. Pane Pake, kde jste? Prosím, máte slovo. Thank you very much. Děkuji. Děkuji, pane předsedo, za slovo. Nejdříve chci říci, že EIB spolupracuje těsně s komisí a všechny nástroje, které jsme zde prezentovali, jsme vytvořili společně s komisí. To znamená, že oba dva orgány za ně mají zodpovědnost a tyto budou dále revidovány a dále budou vyvíjeny, změněny v souvislosti s revizí politiky TENTE. Komise již několikrát řekla, že je třeba předložit další širší finanční strategii na uskutečnění sítě TNT, kde bychom se zaměřovali, zaměřili také na strategický pohled a také bychom více vyvážili jednotlivé druhy dopravy a jde o to, abychom měli k dispozici fondy na toto eh, na tuto infrastrukturu. A my tady musíme také rozlišovat eh, zdroje. Eh, to znamená, že především se toto bude financovat z úvěru v členských státech a také z EU. A Většina financování do projektů poskytují členské státy, strategie, toto také musí brát potaz a je třeba také zabezpečit, abychom měli transparentnější koordinaci mezi národními investicemi a také evropskými investicemi a k tomu by mohl sloužit fond e, dále vnitrostátní financování a také evropské financování bude v budoucnosti velice důležité a musíme zdokonalit naše nástroje. A potom se tady objevuje další finanční otázky, například to, co se ptali eh, poslanci, jak lze lépe lépe zefektivnit financování a také budeme provádět revizi politiky těm všími těmito otázkami se v rámci této revize budeme zabývat. E, my se domníváme, že železnice Manchester určitě bude moci být financována. Je tady celá řada dobrých projektů v rámci TENT, které které si nepůjčují peníze od banky, ale vydávají například dluhopisy. To znamená, my jako banka poskytujeme záruky pro tyto projekty a pro vydávání těchto emisí. A my se také zabýváme otázkami PPP, i když to není e, hlavní zdroj pro financování TENT. PPP jsou účinné a v mnoha případech EPP spíše se zaměřují na otázku provádění projektu a PPP v některých případech mohou také přinést další finance, ale je to komplexní záležitost, která je propojena také s orgány v jednotlivých členských státech. Máme EPEC, o tom se tady také hovořilo, to znamená, že jsou tady opravdu komplexní projekty a záleží na tom, kdo ponese riziko. A toto je velice složitá otázka. To znamená, že všechny PPP to jsou velice složité podniky a to je také odpověď na to, proč jich není tolik, jako bychom si někdy přáli. Děkuji vám, pane Pajke. Tak to je to, kdo převezme riziko. protože soukromé subjekty nechtějí vždy přebírat riziko. Pane Lukene, chcete se vyjádřit také? A můžete mi také něco říci o manchesterské železnici? Určitě velice rád bych se podíval na ten manchesterský železniční uzel. Několik otázek tady zaznělo i problémů a určitě e, e, nebudu schopen je všechny podrobně zodpovědět, je to velmi komplikované téma. Takže mm, zodpovím na něco. Jedno téma, které vlastně procházelo mnoha otázkami, se týkalo toho, že máme nebo že se nám nedostává financí, tak jak inteligentně finance využít, i těch málo, co máme, a e, ty projekty realizovat. Myslím, že e, receptem je e, usilovat o partnerství se soukromým sektorem. To je klíčové téma. Hledat struktury, kde můžete mm, využít jiné fondy na realizaci těchto eh, projektů a eh, s každým eurem mm, naložit co nejefektivněji a pokryt co nejvíc nákladů. Další otázky, například, jak získat eh, finance od EIB, tak každý potenciální žadatel eh, musí předložit žádost a kdokoliv tak může učinit. EIB jako první věc eh, provede jakousi kontrolu, eh, zdali dotyčný subjekt má nárok na financování. Jeden, jedna ze šesti priorit, kterou jsem uvedl, je například, zdali se týká, to týká transevropských sítí. Dále provedeme technickou, ekonomickou a ekologickou um, kontrolu eh, života schopnosti eh, toho projektu. Musí to mít finanční smysl samozřejmě, protože jsme konec konců banka, musíme mít jistotu, že mm, ty finanční prostředky, že bude, mm, budou mít návratnost. Uh, Jedna otázka tež zazněla několikrát a sice ten seznam projektů eh, na rok 2008 a 2009. V podstatě eh, se to eh, se jedná pouze o dopravní projekty PPP, které jsme v letech 2008 a 2009 pokryli nebo financovali. To nebyl vyčerpávající seznam všech projektů, které jsme financovali v dopravním sektoru. Pak tam byla ještě jiná folie, eh, která se týkala eh, vlastně rozčlenění eh, na sektory. Mohu vám to ještě jednou ukázat. Chcete-li? tady poslední eh, řádek eh, průsvitky 7 se týká procentuálního vyjádření TNT v železniční eh, přepravě. Samozřejmě, že jsou tu různé fluktuace, ale ta hodnota je taková. Samozřejmě, když financujeme transevropské sítě, tak ta roční fluktuace nebo kolísání se týká transakcí, které byly financovány v tom kterém roce. Podporujeme eh, samozřejmě všechny druhy dopravy, ale prioritu přisuzujeme ekologicky příznivým projektům. To je jednoznačně naše politika v dopravě. A také jste se ptali, zdali to zohledňujeme v našem eh, plánování do budoucnosti. Jestli si vzpomínáte, tak ke konci prezentace nemluví se do mikrofonu, bohužel. Můžete nám dát procentuální údaj o ekologicky příznivých a ekologicky nepříznivých eh, druzích transportu či dopravy, tak to procentuální vyjádření eh, na této folii se týká pouze železniční dopravy a nikoli e, jiných druhů dopravy, ať už v, e, říční e, doprava nebo jiné druhy. O tom se nehovoří. Ale jak jsem již předeslal, každý projekt, který EIB financuje, musí být ekologicky únosný. To je jedna z testů nebo jedna z kontrol kterou provádíme u každého jednotlivého projektu nebo žádosti. Pokud jde o naše plány do budoucnosti, tak já jsem se zmínil o rozšíření ehm, škály LGTT. A tady jde výslovně o čistší dopravu, totiž nepříliš mnoho železničních projektů vycházejí z e, dopravních rizik. Některé existují, například ve Francii, ale ne ve stejných počtech, jak je tomu v silniční dopravě. A proto e, zvažujeme možnosti společně s Evropskou komisí, jak e, na to reagovat a jak vyvinout vhodnější nástroje pro železniční dopravu. Další otázka směrovala k fondu Margarita a k postupům získání financování, jak získat financování z Margarity. Margarita je nezávislý fond, je tam nezávislý investiční poradní tým, který navrhuje investice investičnímu výboru, to znamená každý, kdo má zájem na financování z fondu Margarity, z těch klíčových, v těch klíčových sektorech, které jsme zmínili, může kontaktovat ten investiční poradní tým a dozvědět se více o jejich kritériích a možnostech. E, dále jedna další otázka se týkala uvedených partnerství PPP, zdali jsou již e, završeny, respektive zdali doběhly už, tak odpověď je nikoli. Pak e, dánský poslanec se rovněž e, ptal na PPP nebo poslankyně a na překážky e, při realizaci PPP. Tak Jedna z překážek je sdílení rizika nebo dělba rizika. Je to téměř kliše hovořit o tom, že to riziko má snášet ta strana, která eh, je umí nejlépe, nejlépe řídit, ale mnohdy jsou na obou stranách patrné nerealistické nerealistická očekávání, pokud jde o dělbu rizika. Musíme si uvědomit, že soukromý sektor když má teda převzít riziko a nechce se mu do toho, tak bude za to účtovat ještě jakousi přirážku. To znamená, neoplatí se požadovat po soukromém sektoru, aby nesl nepřiměřeně vysoké riziko. a na tom se musí ještě zapracovat a e, tím pádem snížíme i transakční náklady. A z tohoto důvodu jsme také e, zřídili EPEC. To je vlastně jakýsi návod nejlepších e, postupů při zadávání zakázek, veřejných zakázek. Další problém je, že příliš často země chtějí realizovat pouze jeden projekt v rámci PPP a ne víc, ale je důležité spíš mít kontinuitu ten první pilotní projekt je obvykle nejobtížnější a e, z hlediska transakčních nákladů nejdražší, ale jakmile už budete mít zaběhnutou praxi, e, tak už budete mít lepší know-how v rámci toho partnerství PPP a situace se usnadní a náklady se sníží a také více mezinárodních e, subjektů se vám budou, bude nabízet. Teda zvýší se počet mezinárodních subjektů, kteří se budou ucházet o účast v těch projektech PPP. Pak se někdo zmínil o tom, že fond kapitálového financování infrastruktury eh, se též věnuje dopravním projektům Já jsem předložil všechny infrastrukturní fondy, do nich jsme investovali a zahrnuje to též energetiku a dopravu. On, still on PPPs and, and, and so on. A pak ještě k PPP. Mnohé národní kontrolní úřady provedly studie o účinnosti modelů PPP, například mm, eh, Nejvyšší kontrolní úřad Velké Británie usoudil ve své studii, že tyto projekty jsou kvalitní a eh, jsou realizovány včas a v souladu s rozpočtem a tak dále. Nehodlám tady komentovat samozřejmě ten zmíněný projekt, ale doufám, že jsem zodpověděl většinu otázek. Lituji, nikoliv. Well, I don't want to open up a second or third or... Nechci, z... Nechci zde zahajovat druhé či třetí kolečko. Můžete žádat, jak chcete, ale máte možnost krátké poznámky, ale to bude všechno. My jsme schválili text o transevropských sítí. Tam je také uvedeno, že EIB dává jasné informace Evropskému parlamentu. To, co jsme doposud dostali, také nekonkrétní odpověď na otázky týkající se 2007 až 2013 neodpovídá tomu, co Evropský parlament požaduje. Já si velice přeji, abychom se dostali na jinou úroveň spolupráce, protože my tady schvalujeme závěry, které potom jsou podkopávány postupem EIB. Michael, jedna minuta. Já jsem se ptal, jak to vypadá, když v následujících deset letech budeme realizovat hodně projektů a pak je budeme muset splácet. Pro jak to bude vypadat, když vlastně vytvoříme takovou bublinu. A vy jste mi na to neodpověděl. A to je také důvod, proč konzervativní vláda v Německu víceméně PPP ukončila. Ano, děkuji. Chcete na to reagovat? Máte na to nějakou odpověď? Já myslím, že jsem o tom hovořil. Chci zdůraznit, že již pan Pakeo nám řekl, že PPP není všelék. PPP mají být využívány tehdy, jestliže přinášejí další přinádnou hodnotu. To znamená, že když PPP by někdy nepřinášely zisk a peníze, pak bychom se pro tuto metodu neměli rozhodnout. My dnes hovoříme hodně o PPP, protože to je taková nová věc na trhu, ale EIB podporuje všechny různé formy zakázek. My nepreferujeme ty či ony zakázky. To znamená, i veřejné projekty vlastně tvoří hlavní objem e, kte, veškerých zakázek, které financujeme. To je všechno. Děkuji. Ano, děkuji, děkuji vám. Pane Lukenene, jsem přesvědčen o tom, jak vidíte, že není snadné eh, tady reagovat na poslanecké otázky, ale přesto bych vám chtěl srdečně poděkovat za to, že jste mezi nás dnes přišel a seznámil se z, vaší, z nás a z vaší prezentací a také za to, že jste si vyslechl naše otázky a reagoval na ně. Vy určitě máte nyní ten dojem, že ne všichni si myslí, že opravdu PPP je skvělá věc, ale my tady musíme hovořit především o tom, aby finance EIB byly k dispozici pro dopravní projekty a opravdu my takovýto přístup k financím EIB potřebujeme tak, abychom dopravní infrastrukturu v Evropě zlepšili a abychom snížili emise. Děkuji vám srdečně za vaši prezentaci a my doufáme, že se na vás budeme moci v budoucnosti obrátit a vy opět přijdete s podobnou prezentací mezi nás. Takže kolegové, nyní jsme v bodu různé, já do bodu různé nic nemám, takže jestliže nikdo nic nemá, tak konání příští schůze je úterý 27. dubna 15 hodin. Těším se na vás a děkuji vám za vaši přítomnost a také za vaši disciplínu dnes odpoledne, za to, že jste dodržovali čas a také děkuji sekretariátu, pracovníkům i tlumočníkům. Děkuji.